rady podepíšu podle článku 78 jednacího řádu parlamentu akt, který byl eh, přijat eh, v rámci běžného zákonodárného postupu. Jehož eh, titul bude zveřejněn v zápisu. Podle článku